Uh, Vážené dámy, vážení pánové, všichni buďte vítáni. Myslím si, že už je nás dostatek, abychom mohli minimálně začít, abychom zde mohli minimálně hovořit o té první zprávě. Takže nejprve se ptám, zda souhlasíte s programem, s pořadem jednání. Pokud ne, tak na mě prosím zamávejte, je to taková trošku obtížná místnost, tak pokud eh, protestujete, tak na mě prosím silně zamávejte. Eh, zatím ještě odsu, ehm, posunu sdělení předsedkyně, až nás tady bude více na hlasování, takže se dostaneme přímo k bodu 3 a 4. Jedná se o eh, dohody Evropské unie o vymáhání politiky hospodářské soutěže a zprávodajem je pan George Kutas. Děkuji za slovo. Děkuji za slovo, Sharon. Už jsme společně projednávali, nebo budeme spíš kon jako hovořit společně o bodu 3 i 4, protože jsou propojené. Důležité je to, že jsme se rozhodli, že zde bude taková širší usnesení, které se týká um, tohoto vymáhání politiky hospodářské soutěže. Eh, a teďkom, také se teď um, vlastně chystá dohoda, takzvané dohody druhé generace se Švýcarskou konfederací. Myslím si, že tato dohoda se Švýcarskem je velice důležitá, když vezmeme v úvahu geografickou polohu Švýcarska, takže pro nás je, je Švýcarsko důležité a také je důležité, že jsou zde různá paralelní vyšetřování, která probíhala v obou jurisdikcích v minulých eh, letech. Je také důležité, aby se dobře bojovalo s mezinárodními kartely a aby se dařilo také bojovat s přeshraničním zneužíváním dominantního postavení. To by mělo být eh, účinnější s tím, až tato dohoda vstoupí v platnost. Nicméně ta dohoda nestanoví nějaká eh, žádná eh, závazná ustanovení, která se týká spolupráce a také ještě ponechává dost velký prostor pro vlastní uvážení s odkazem na důležité zájmy, ehm, které mi může strana odůvodnit, proč nevyhoví žádosti druhé strany. Eh, hlavní novinkou, která je zavedená tímto, touto dohodou druhé generace, je možnost, aby si komise a švýcarská komise pro hospodářskou soutěž vyměňovaly důvěrné informace, což podle mého názoru je pozitivní krok, a myslím si, že to je také dobrý model pro budoucí dvoustranné dohody o spolupráci v oblasti prosazování pravidel hospodářské soutěže. A Evropská unie by také měla přijmout obecný rámec, kterým se stanoví minimální společný a jednotný základ pro všechna budoucí jednání o podobných záležitostech. Nicméně komisi by měl být také ponechán manevrovací prostor pro dosažení ambicioznějších výsledků v jednotlivých případech. Také byste měl být eh, stanoven bezpečný mechanismus pro výměnu tajných a důvěrných informací. Musíme také chránit dokumenty, které se týkají žádostí o schovývavost a také vyrovnání. Zejména je důležité eh, vyřídit vlastně budoucí, možná budoucí zpřístupnění v rámci občanskoprávních nebo trestních řízení. Nedávný vývoj eh, v, ve výboru Ehm, věnuje se tomu tedy vlastně vyso, nejvyšší eh, komora Švýcarská. Tam se ukazuje, že stále eh, se ještě musí vyřešit určité věci, které se týkají důvěrnosti informací. Zatím se rozhodli ještě um, odsunout celý ten postup. Podle mého názoru je to trošku zvláštní. Na začátku listopadu jsem uspořádal veřejné slyšení, ale také dvoustranné setkání s švýcarským velvyslancem, panem Balceratem, a také e, s předsedou Švýcarské komise pro hospodářskou soutěž. E, oni neviděli žádné problémy, mm, aby, tam, aby tato dohoda prošla, aby byla odhlasována ve švýcarském parlamentu. E, jsem rád, že zde máme dnes zástupce nebo zástupkyni komise a myslím si, že bychom se spíše jich měli ptát, jak to vidí s šancemi, zda tato dohoda bude schválena či zamítnutá švýcarským parlamentem. Myslím si, že oni mají více informací než my. No a prozatím eh, bylo tedy připraveno tento návrh usnesení a mm, výbor INTA už k tomu přidal své stanovisko, takže navrhuji, abychom postupovali dále. Pokud se nakonec Švýcarsko rozhodne tuto dohodu zamítnout nebo odmítnout, tak eh, potom budeme muset možná ještě přehodnotit svou strategii, ale navrhuji, abychom zatím pokračovali dále a uvidíme, jak to nakonec všechno dopadne v lednu. Děkuji. Děkuji za slovo. Eh, pardon, děkuji, říká předsedkyně. A Markus, co by stínový zpravodaj? Mm, děkuji za slovo, pane předsedo. Vorschlag für ein Abkommen ist nicht der große Durchbruch, aber er schafft ein neues Regelwerk, insbesondere beim Umgang mit Tento eh, návrh, myslím, umožňuje přijmout celou řadu nových pravidel v oblasti hospodářské soutěže a eh, ochrany důvěrných dat v této oblasti. To by mohlo Eh, představovat vzor pro jiné dohody, ale myslím, že švýcarské právo o hospodářské soutěži je velice podobné evropskému, takže je daleko snažší eh, jak si sjednotit tam přístup k informacím a podobně. Ehm, ale co se týče této dohody, Evropském parlamentu si myslím, že bychom eh, měli souhlasit s touto dohodou. Myslím si, že, má, že je zde možná příliš velký prostor pro vlastní uvážení a příliš málo závazných ustanovení, závazných povinností, ale um, tlumočení do angličtiny bohužel nefungovalo ze začátku, už to funguje. Mm, ano, tak paní předsedkyně to opravila. Ano, takže to byl to trošku problém asi zřejmě s tím, než se vám to k vám dostalo elektronicky. Takže ještě teď přejdu do Němčiny. E, v dlouhodobé vizi je právo hospodářské soutěže stále um, stále eh, zůstane takovou černou skřínkou ve vztahu Evropské unie a dalších zemí. Myslím si, že bychom měli využívat eh, stejné rysy a podobné rysy a že bychom měli využívat bližší, užší spolupráci. A domnívám se tedy, že nakonec bychom měli tuto dohodu schválit co nejdříve. Samozřejmě musíme mít stále na paměti, že je tam ještě určitý prostor pro doladění, pro dopilování této dohody a těchto ustanovení v budoucnu. Děkuji za Alde Nils. Děkuji, paní předsedkyně. Nejprve bych chtěl poděkovat zpravodaji. No a myslím si, že už k tomu nemám příliš co dodat. Je to nový druh dohody, je to takzvaná dohoda druhé generace a doufáme, že se podaří splnit eh, všechny sliby, které tato dohoda přináší. Žijeme v eh, globálním světě. Švýcarsko je v podstatě uprostřed Evropské unie a potřebujeme tuto výměnu informací a proto také podporuji postup, kterým se vydal pan Kutas a myslím si, že už k tomu asi nemám více co dodat. Děkuji. Dobře, říká paní předsedkyně. Myslím si, že už někdo další ze stínových zpravodajů není přítomen. Chce se ještě někdo vyjádřit, eh, někdo jiný z Evropského parlamentu? Chce se k tomu vyjádřit komise? Prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Nejprve mi dovolte poděkovat zpravodaji i dalším poslancům a poslankyni Evropského parlamentu za eh, velice um, ehm, pozbuzující us- návrh usnesení Evropského parlamentu, které se týká nejenom pouze této dohody, ale i dalších strategií dohody um, spolupráce v oblasti prosazování politiky pražské soutěže a také děkujeme za to, že nás pozbuzujete v tomto postupu. Myslím si, že není třeba hovořit podrobně o této dohodě. Myslím si, že pan Kutas to velice již dobře popsal. Jedná se o to, že stále více kartelů a e, různých fúzí je přeshraničních a proto chceme spolupracovat i s dalšími orgány jiných států. No a Švýcarsko, to, je, to leží uprostřed Evropy, takže chceme spolupracovat s jejich orgány. Pan Kutas také dobře popsal parametry této dohody, hovořil o tom, že ty informace budou vyměňovány pouze tehdy, pokud se bude jednat o to, o situaci, kdy e, orgány obou e, zemí budou vyšetřovat stejný, stejné, e, stejnou věc, také, že to bude na dobrovolném základě a, a také, že se to nebude vztahovat, že budou ochráněny dokumenty vztahující se k žádosti o schovývalost nebo k postupům vyrovnání a bude to zveřejněno pouze, pokud tam bude souhlas obou stran. Nechci hovořit příliš o podrobnostech, ale odpovím na otázku pana Kutase a možná ještě dalších poslanců. Za prvé jste se ptali, jak to vypadá teď ve Švýcarsku s touto dohodou, jak to postupuje. Výbor, který má na starost ratifikace této dohody, je tedy ta mm, vrchní komora švýcarského parlamentu. E, tato vrchní komora švýcarského parlamentu zatím odložila tuto e, diskusi, mělo to být v listopadu a teď to odsunuli, posunuli až na leden. Jaký je důvod? Švýcarský parlament zároveň řeší úpravu hospodářského práva, vnitrostátního hospodářského práva a přemýšlí o možnosti, aby do toho svého zákona mm, vložili možnost, aby se firmy mohly odvolávat e, proti rozhodnutím antimonopolních úřadů, e, které se týkají výměny informací s Evropskou komisí. E, to, z toho máme do určité míry obavy, protože pokud tam bude tato možnost, aby se ty firmy odvolávaly proti možnosti výměny informací a pokud to bude, tato možnost bude zakotvena ve švýcarském zákonu, tak to celou tu možnost výměny informací spíše stíží. Co k tomu můžeme my teď říct? Samozřejmě, že nemůžeme zasahovat do činnosti švýcarského parlamentu, ale jsme ve stálem styku s příslušnými švýcarskými orgány, se švýcarskou vládou i s antimonopolními úřady a snažíme se mm, vysvětlovat, jak by jak, jak vůbec už teď funguje ten eh, systém výměn informací v Evropské unii. vysvětlujeme také všechny záruky a pojistky, které jsou v tomto systému, abychom ujistili všechny poslance švýcarského parlamentu o tomto systému. Nedokážeme předpovědět, co se stane. Nicméně, myslím, že švýcarské orgány se snaží o to, aby tato dohoda nakonec eh, fungovala. A jsou tam eh, rozumné důvody, proč by tato eh, dohoda měla platit. Je tam jeden prvek, který velice často zaznívá v tomto kontextu. Je to, že Švýcarsko je uprostřed eh, Evropské unie a že tam je také velice dobrá síť orgánů v činných v hospodářské soutěži a že tam vlastně zatím není žádná možnost výměny informací. Myslím si, že náš systém nemůže nikdo spochybnit, že tam jsou veškeré pojistky. Um, pak je zde ta myšlenka, zda toto usnesení může být určitým modelem i pro budoucí dohody. Samozřejmě, že to není dohoda, která by mohla platit eh, všeobecně pro všechny, ale je pravda, že v kontextu globálního hospodářství vidíme, že i k porušování předpisů hospodářské soutěže dochází globálně. Jsou zde různé Eh, přeshraniční fůze, mm, přeshraniční kartely. A proto je v našem zájmu, abychom usilovali o více těchto dohod druhé generace, o více dohod během, díky nimž si můžeme vyměňovat důvěrné informace. Teď jednáme s Kanadou, to asi víte, tam se také jedná o dohodu druhé generace. Budeme tento parlament informovat o tom, jak to probíhá. Teď momentálně řešíme ochranu údajů a jakmile mm, tuto věc dořešíme, tak okamžitě budeme parlament informovat. E, neplánujeme žádné další konkrétní e, dohody druhé generace s jinými jurisdikcemi, ale budeme o tom přemýšlet. E, pokud chcete takovou dohodu, tak nejdříve musíte vytvořit dobré prostředí důvěry mezi těmi orgány těch dvou zemí. Dále zde musí být eh, určitý objem takových případů, které řešíme obou straně s, tím druhý, s tou druhou zemí, aby to bylo pro obě země zajímavé. A pak tam musí být eh, takové pojistky a taková úroveň ochrany údajů. Také tam musí být eh, například ochrana práva na obhajobu. A mm, teprve poté, když budou všechny tyto elementy naplněny, tak můžeme začít vyjednávat takovou dohodu. Zatím mm, to ještě studujeme, zatím přemýšlíme o možnosti uzavírat, eh, uzavířit takovou dohodu druhé generace i s jinou jurisdikcí. To je z mé strany vše a pokud eh, budete mít další dotazy, taky ráda zodpovím. Děkuji. Chce se k tomu ještě vyjádřit zpravodaj? Děkuji. Já bych chtěl pouze poděkovat kolegům za podporu. Také děkuji zástupkyni komise za kvalitní informace. A jak už jsem říkal, doufám, že je to krok vpřed a že bychom to měli podpořit. Pokračujeme v časovém harmonogramu, jaký jsme si stanovili a uvidíme v lednu, jaké bude nejlepší řešení. Dobře, říká předsedkyně. To tedy eh, lhuta pro podávání pozměňovacích návrhů je 5. prosince. Tyto pozměňovací návrhy budeme projednávat 9. první a 20. první bychom chtěli hlasovat. Na plenárku by se to dostalo v únoru, bude to ta druhá únorová plenárka. To je stávající harmonogram. Teď jsme čtvrt hodiny před naším časovým rozvrhem, tak zkusíme najít zpravodaje k dalšímu bodu, Jedná se návrh eh, o nařízení, který se týká eh, fondů peněžního trhu. Myslím si, že by bylo dobré, abychom tu čtvrt hodinu navíc využili pro diskusi, ale možná asi budeme muset zřejmě počkat. Ještě bych chtěla všem říci, že ten indikativní, ten orientační časový rozvrh je opravdu pouze orientační. Takže zkusíme, jestli mm, nalezneme všechny Eh, příslušné zpravodaje a zatím si tedy dáme krátkou přestávku. Thank you.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 Um, uh, Děkuji vám. Takže snad už jsou víceméně všichni přítomní, kdo je potřeba, takže jsme ušetřili trošku času a rádi bychom se posunuli k bodu 5. Týká se to návrhu o fondu peněžního trhu, takže hned dám slovo zpravodajovi panu Saidu El-Khadrawimu. Děkuji, paní předsedkyně a vážení kolegové. Dovolte mi, abych vás stručně informoval s hlavními rysy mé zprávy. Tak nejprve pár slov ke kontextu. Ti z vás, kteří se věnují stínovému bankovnictví, tak jste možná četli zprávu výboru finanční stability ze 14. listopadu tohoto roku a tam se dočítáme, že od roku 2012 takzvané shadow banking se navýšilo eh, o 71 trilionů dolarů, čili to je čtvrtina světových aktiv a 117 Eh, světového HDP a to všechno, co se týče paralelního bankovního systému a to se týká jak G20, tak eh, eh, FSB nebo Evropskou komisi a tak dále ve zprávách z loňského roku o paralelním bankovním systému nebo Evropské centrální bance zaznívají výzvy, aby se tento systém paralelního bankovnictví reguloval. To je jediný způsob, jak se vyhnout systémovým rizikům a jiným problémům. Legislativní návrh, který komise předložila 4. září o měnových fondech peněžního trhu, právě patří do této strategie. Fondy peněžního trhu jsou součástí toho širšího kontextu takzvaného paralelního bankovnictví shadow banking. Návrh Evropské komise je dobrý výchozí bod, je to dobrý základ a já si myslím, že musíme také brát v úvahu celou řadu konstatování, která jsme tady učinili i my v loňském roce, když jsme přijali zprávu o shadow banking, protože i tehdy jsme přijali celou řadu doporučení ohledně fondů peněžního trhu a já jsem se to také snažil brát v úvahu tady ve své zprávě. Co se týče této mé zprávy, Fondy peněžního trhu mohou být užitečné pro krátkodobé financování bank, podniků i států, a takže nejde o to zrušit tento nástroj, ale potřebujeme transparentnější rámec, stabilnější rámec. Takže já navrhuji odlišit VLC, eh, takzvaný SINEF, kde je konstantní likvidační hodnota a a e, v variabilní e, e, proměna, to je to CNAV. Co, co se týče CNAV v angličtině, tak komise navrhuje 3% kapitálovou rezervu jako nárazník, ale komise také navrhuje tři roky na vytvoření této rezervy. Podle mého názoru tato na, e, rezerva by měla být zavedena okamžitě, protože pokud je nezbytná pro e, to, aby nedošlo k takzvanému ranu, tak vyřešit takový problém je třeba co, co nejdříve a je třeba mít tu rezervu také k dispozici co nejdříve a eh, z dlouhodobější perspektivy, to znamená řekněme do pěti let, tyto CINEF zaniknou a postupně budou z nich povinně takzvané vinev. To není něco, celá řada centrálních bank a regulačních orgánů potom volá a vy jste jistě slyšeli také Mario, Mario Draghi, který hovořil na schůzi našeho výboru a který říkal, nebo přímo hovořil o tomto přechodu, o této transformaci. Ve své zprávě eh, z roku 2013 o to žádala Evropská centrální banka a celé eh, další instituce eh, o tom hovořily ve svých zprávách. Takže, a myslím, že i mezi členskými státy je celá řada těch, kteří by chtěli, aby hm, zanikly tyto synev ve prospěch výnev. A to musíme brát v úvahu. A to je vlastně smysl mého návrhu, aby tyto synev postupně do pěti let zanikly. Těch eh, pět let, to je dostatečné období, které dají odvětví čas připravit se, klienti mají čas si najít jiné Eh, alternativy a zdroje alternativního financování. Co se týče ratingů, to je další významný aspekt návrhu komise. Ty ratingy jsou velmi důležité pro to, abychom dokázali odhadnout eh, rizikový profil těchto fondů peněžního trhu. A v posledních letech jsme eh, předložili řadu změn v oblasti ratingových agentur, tak abychom byli méně závislí na ratingových agenturách. Je také komis, návrh komise, tam jsou dva body, které se týkají ratingu. Na jedné straně Evropská komise by zakázala eh, měno eh, fondu peněžního trhu, aby si požádal o vlastní rating. Já si myslím, že to není zrovna relevantní, protože v případě některých drobných investorů oni by třeba mohli mít zájem eh,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 rating nějakého fondu peněžního trhu. Myslíme si, že to je jedna, je, je, jeden z aspektů, které mohou pomoci rozhodnout se, zda investovat či nikoli, ale komise je jiného názoru. Ale důležitější je, že samotné fondy peněžního trhu musí e, si vytvořit dostatečné kapacity pro to, aby byli sami schopni hodnotit nástroje, do kterých investují. A v tom mi připadá návrh komise dobře promyšlení. Vlastní kapacity kapacity, vlastní know-how, to jsou věci, pod které se rozhodně mohu podepsat. Ale možná, že komise trošku přehání v těch jednotlivých detailech, když navrhuje šest typů různého e, ratingu pro různé fondy peněžního trhu. Já si osobně myslím, že na základě určitých jasných pokynů by každý ten fond měl být schopný navrhnout vlastní model, který by předložil e, e, dohledovému orgánu stranu. to by bylo takové asi flexibilnější a nad tím se ještě musíme zamyslet. Dále ve své zprávě navrhuji, abychom za velice striktních podmínek mohli investovat do fondu, fondů peněžních trhů. Za určitých omezených podmínek by to mohlo být řešení. Nezapomínejme, že fondy peněžních trhů jako takové představují pro některé podniky e, nástroj, který jim umožňuje lépe rozložit rizika a spíš než aby investovali do jediného fondu, tak mají možnost investovat do několika různých fondů. Další otázka je buď, že eh, patří tyto fondy pod eh, eh, USIC, anebo pod IFM. A mm, já se domnívám, že v rámci optimální transparentnosti by samotné fondy peněžního trhu a jejich vedení, zvlášť pokud sídlí ve třetích zemích, tak by neměli se nacházet v daňových rájích, tak jak už je to uvedeno v legislativě přijaté v loňském roce. Taky by to chtělo daleko větší transparentnost, co se týče odměňování manažerů těchto fondů. A to, co říkal kolega Gigold ve své zprávě, to si myslím, že by velice dobrá inspirace. A na závěr bych chtěl zdůraznit, jak je důležitý kvalitní dohled konkrétní aplikace této legislativy. Myslím si, že ještě se eh, návrh komise dá zlepšit v této oblasti. A u těch největších fondů, které často hospodaří s des, více než 10 miliardami eur, u těch nejdůležitějších tam bychom se měli zamyslet, jestli jejich dohled by neměl existovat na evropské úrovni. Takže tolik hlavní rysy návrhu mé zprávy a e, jsem připraven vést dialog s kolegy. Pozměňovací návrhy by měly být předloženy do příštího týdne, tak abychom pak měli ještě celý měsíc na to, abychom to prodiskutovali a hlasovali potom v únoru. A pak by nám zbyly zhruba ještě dva měsíce na to, abychom se pokusili dosáhnout schody s radou. Řecké předsednictví prohlásilo, že se touto problematikou chce prioritně zabývat, tak aby to bylo dokončeno a my doufáme, že snad by to mohlo skončit, bychom to mohli uzavřít do konce volebního období, ale to zatím uvidíme. Děkuji vám za EPP Jean-Paul Gozes. Děkuji, paní předsedkyně. Chtěl bych velice srdečně poděkovat zpravodaji za jeho přípravnou práci a děkuji za ty různé alternativy, které nám navrhuje k promyšlení. Nejdelikátnější je určitě otázka těch dvou typů fondů s variabilní hodnotou a s konstantní hodnotou. Komise učinila určitý návrh, zpravodaj eh, je trochu radikálnějšího názoru, on navrhuje postupné zrušení Eh, těch fondů s konstantní hodnotou a eh, to zapadá do rámce doporučení organizací, které on tady zmiňoval. Osobně já vím, že tato volba bude velice těžká, protože zhruba 50 fondů je tohoto typu a 50 jiného typu a ta celková hodnota v nich je zhruba přibližně stejná. Nicméně ta rizika, která existují ve fondech s konstantní hodnotou, jsou reálná a myslím si, že pozice zpravodaje je rozumná a my bychom na tomto základě měli eh, jak si na tom pracovat. Kromě toho základní otázkou je, jak eh, ochránit skutečnost, že eh, fondy peněžního trhu slouží k financování reálné ekonomiky. Já bych chtěl připomenout, že by bylo paradoxní udělat to, co navrhuje komise, zavést pravidla, která se týkají fondů pro stál, eh, pevnou hodnotu a aplikovat je na fondy s variabilní hodnotou. Takže tady my bychom měli obnovit rovnováhu a konzistentnost toho návrhu. Také bych chtěl říci pár slov o titrizaci. Vím, že někteří mají špatné zkušenosti s subprime eh, akcí a tato sekuritizace eh, je toho důsledkem, ale Eh, problémy sekuritizace vznikly z toho, že to bylo udělané ve Spojených státech špatně a my v Evropě v případě skutečných sekuritizací v Evropě jsme měli poměr, poměrně velmi málo problémů. Takže bychom se neměli zbavovat tohoto velice významného nástroje v oblasti refinancování ekonomiky. Co se týče ratingu, souhlasím se zpravodajem, protože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 poté, co jsme zregulovali eh, ratingové agentury třemi postupnými nařízeními, aby byly eh, co nejprofesionálnější, aby nad nimi Evropa dohlížela a tak dále, tak by bylo porodexní potom rating nebo využívání ratingu zakazovat a, a nechat prosperovat takové jakési anonymní eh, ratingové subjekty, které by dávaly měnovým fondům hvězdičky nebo nějaké palmares a nemělo by to žádná seriózní pravidla, která jsme už určili těm ratingovým agenturám a které už zaznamenaly určité zlepšení. Takže e, tolik e, z mé strany. Taky bychom měli uvažovat o rozšíření e, přijatelných a těch pilních aktiv a e, měli bychom umožnit těm fondům prostě dát jim prostředky pro to, aby byly jak bezpečné, tak užitečné, jak, jak e, je potřeba. Ale každopádně souhlasím se zpravodajem, že je potřeba si pospíšit a dokončit to do konce volebního období. Děkuji. I have apologies from Wolf Klintz, but... E, Wolf Klintz se omlouvá, ale promluví za něj kolega Děkuji. Já eh, tady budu zastupovat Wolfa Klinta a poté Olešminta, takže tento pondělek je pro mě opravdu ve znamení mnoha osobností. Klinc by se chtěl omluvit za to, že se nemohl zúčastnit naší dnešní diskuse věří, že hlavní cíle nových pravidel eh, by mělo být zesílení stability a likvidity a opatření by měla zamezit riziku ranu a eh, měla eh, by se použít následující nástroje. Za prvé, minim, stanovit minimální úroveň denní a týdenní likvidity, kterou fondy musí mít bez ohledu na tržní podmínky. Komise již poskytla dobrý základ pro další diskuse během diskusí o stínovém bankovnictví a pan Klin zdůrazňuje tedy potřebu zavést tento minimální požadavek. Za druhé, zlepšení kvality aktiv a zavedení poplatku likvidity v případě velkého napětí na finančních trzích, eh, kdy eh, fondy, tyto fondy se setkávají se, eh, s větším napětím. Tato opatření eh, souvisejí s opatřeními tak, které eh, by se týkaly významné redemce. Kromě toho pan Klint také si nemyslí, že by mělo dojít ke striktní konverzi z cínav na VINAV a e, no, myslí si, že by se měly aplikovat přísné podmínky na uh, účetní metodu založenou na zůstatkové hodnotě. E, každý Eh, fond peněžního trhu by měl mít přiměřený eh, mechanismus pro eh, mm, zamezování rizikům, zatímco rating by měl být pouze vnější nástrojem, nikoli nástrojem pro vnitřní řízení. Měli by porozumět potřebám financování a dalších. Pravidla diversifikace eh, jsou také významné pro to, aby nedocházelo ke koncentraci rizik a žádná vnější podpora eh, pro eh, veřejné orgány, ať už státní nebo regionální, by se bez podobných fondů neobešly, ale je potřeba Eh, stanovit pevná pravidla a pan Klinc se těší na další spolupráci se spravodajem a s dalšími stínovými zpravodaji. A, a nyní budu hovořit německy, protože budu zastupovat zase dalšího kolegu. A bylo, bylo by to, kdybych hovořil německy, bylo by to srozumitelnější, ale bohužel jsem to měl napsané od pana Klinta anglicky, takže se omlouvám. Děkuji a nyní za zelené pan Lambert. Já nyní zastupuji sám sebe, takže pokud u mě nedojde k rozdvojení osobnosti, to by mi to zkomplikovalo, ale jinak si myslím, že to bude jednoduché a budu se snažit eh, souhlasit sám se sebou. Which side of my personality do you prefer? Které části mé osobnosti dáváte přednost? To bychom když tak mohli probrat potom. Zdá se, že se tady tvoří velká koalice, protože podle toho, co říkal Jean-Paul, tak víceméně souhlasí se Saidem. Takže já navrhuji, já se také chci připojit k této velké koalici, také souhlasím s těmi hlavními orientacemi zpravodaje, jak co se týče fondů ehm, a postupní, postupného phasing out těch eh, fondů s, s konstantní čistou hodnotou. A co se týče fondů eh, v daňových rájích, jistě nebudete překvapeni, eh, že souhlasíme. Co se týče co možná omezenému využívání derivátů a především eh, derivátů OTC, tak já se soustředím především na ty body, ve kterých bychom chtěli jaksi mm, přispět do zprávy. Jestliže se vyjdeme z toho, že fondy s konstantní hodnotou postupně zaniknou, tak to souvisí s celou řadou pozměňovacích návrhů, které jsme my chtěli předložit v případě, že by měly existovat dál. Pokud tyto eh, fondy kde eh, mají eh, podléhat specifické licenci a jakmile bychom se tedy tady dočkali určitého phase out, tak rychlost, s jakou by tyto fondy zanikaly a podle toho, jaké podmínky eh, těmto fondům s konstantní hodnotou během toho období phase out aplikujeme, jestliže to přechodné období bude krátké, tak se nemusíme zdržovat s dalšími omezeními. Pokud bychom ovšem to přechodné období prodloužili, tak pak by měla existovat poměrně přísná pravidla pro to, aby nedocházelo k rizikům v této oblasti. A taky máme na mysli určité dodatečné principy, například co se týče odměňování v, ve fondech Další otázka, která také není příliš rozvinutá v té zprávě, jsou ty takzvané recovery plans a, a ty resolution plans, eh, jakým způsobem postupovat, aby byla zajištěna záchrana těchto fondů v případě individuálních nebo systémových problémů. A také souhlasím se Jean-Paulem ohledně ratingových agentur. Ovšem eh, je tu otázka transparentnosti informací o e, fondech e, peněžního trhu, které jsou na prodej a to v tom může sehrát roli ESMA. E, paralelně s tím, co třeba dělá ICC ve Spojených státech. A A ta pravidla likvidity, jak říkal Jean-Paul, které by garantovaly bezpečnost a dobrý kompromis tedy mezi bezpečností a efektivností těchto fondů, to jsou to je prostě pár bodů, které jsem chtěl zdůraznit. Myslím si, že by bylo možné to, to, tento text dokončit poměrně brzy a e, takže bychom mohli do konce volebního období udělat už takový první krok v této oblasti e, toho shadow banking. Děkuji. Ano, takže máme teď vlastně čtvrt hodiny ještě k dobru. Začali jsme, ehm, pane kolego, o čtvrt hodiny dříve, než bylo původně plánováno a teď vám můžeme dát slovo. Ano, děkuji. Tak já jsem myslel, že přijdu úplně přesně včas, ale vlastně přicházím včas na to, abych mohl také přispět do diskuze v tomto výboru. Já se eh, omlouvám, eh, že jsem tady přišel včas a tím pádem pozdě. Uh, a omlouvám se tedy, že možná některé věci jste už diskutovali, když jsem tu ještě nebyla, že o tom budu nyní hovořit, ale já se pokusím omezit na jenom jednoduchá konstatování. Spravodaj eh, se tedy eh, domnívá, že by tyto fondy měly eh, dále eh, fungovat eh, v určité eh, situaci. Jak už jsme řekli při minulé diskusi, tak si myslíme, že synev by postupně asi zanikly a přeměnili by se na, nebo přeměnili by se a dále by existovaly vinev tedy zanikly by postupně ty eh, fondy s konstantní hodnotou a existovaly by pouze fondy s variabilní hodnotou. Eh, bylo by to zhruba období pětileté, tak jak to tady bylo navrženo. U krátkodobých eh, nástrojů My jsme tedy pro to, aby existovaly přísnější podmínky, aby byly transparentnější podmínky a aby také eh, mimo jiné docházelo eh, k eh, stanovení podmínek diverzifikace či koncentrace a toto, aby bylo jasně vyjádřeno v pravidlech transparentnosti. Eh, dále, aby tady bylo více zdrojů informací o těchto fondech peněžního trhu eh, prostřednictvím hodnocení rent, ratingových eh, agentur. a tyto synev by tedy během pěti let zanikly. Nejdále o to, aby se pouze přeměnili na vivev, aby se čistě přeměnili cinev na vinev. Jde o to, jakým způsobem k ním bude přistupováno a jak, eh, jaké postupy tady proběhnou, o kterých tady hovoříme. Eh, jde tady o otázku koncentrace v rámci bankovního trhu či eh, jinde. Eh, koncentrace, která by všem také znamená koncentraci rizik. A eh, podle našeho názoru tady právě dochází k možnosti eh, koncentrace rizik. Děkuji. Děkuji a ptám se, zda tady je nějaký další uh, řečník, který žádá o slovo. Astrid, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych se především chtěla omluvit zpravodaji, protože jsem přišla pozdě a neslyšela jsem všechno, co zaznělo v diskusi, podobně jako řečník, který právě hovořil přede mnou, jsem tu nebyla od začátku. Pokud jde o fondy eh, peněžního trhu, které jsou velice důležitým, eh, důležitou oblastí pro drobné investory a také pro institucionální investory, Eh, a proto bych chtěla vyjádřit dvě poznámky. Především musíme si uvědomit, že prostředí, ve kterém eh, momentálně žijeme, eh, vytváří velice citlivé podmínky z hlediska regulace. Jsou tady Eh, úrokové sazby, které se téměř blíží nule a to je velice eh, choulostivá situace. Proč? Protože marže a výnosy eh, operátorů jsou do té míry smrsknuté, že jakákoliv regulační změna, jakákoliv legislativní změna má obrovské dopady fondy peněžního trhu nesmírně v této době trpí. Kdyby tady byly úrokové sazby 5 nebo 6 tak pak rozdíl o čtvrtinu procentního bodu nebo o desetinu procentního bodu by eh, prostě jestli by to bylo 0,25 nebo 0,50, to by mělo jiné dopady, ale v dnešní době je to otázka existence těchto fondů. Evropský eh, zákonodárce tady vlastně eh, spochybňuje trvalou udržitelnost eh, evropských fondů peněžního trhu. Já nevím, jestli toto je skutečně záměr kohokoliv z nás. Ale finanční sektor má někdy tendence bo- křičet bolestí ještě dříve, než to opravdu bolí. A e, v současné situaci velmi nízkých úrokových sazeb to opravdu je realita, kterou musíme e, brát v úvahu a pravděpodobně bude tato realita trvat e, i nadále. Prosím, dejme velký pozor na to, co rozhodujeme, protože jestliže příliš zatížíme tu naši loďku, tak eh, důsledky budou velice negativní. A teď druhá poznámka z mé strany, která se týká eh, fondů eh, s konstantní hodnotou. Evropská komise vidí naléhavou potřebu změnit pravidla dosti zásadním způsobem. Finanční sektor Eh, tady upozorňuje na nebezpečí. A to velice vehementně. To všechno nás eh, přivádí do velmi složité situace. Jak objektivně posoudit eh, rizika takového nástroje pro fondy peněžního trhu s fixní hodnotou. Je tady návrh eh, záruky ve výši 3 Sektor na to namítá, že fondy by měly mít možnost eh, účtovat výjimečný poplatek, jestliže to vyžadují podmínky. Já myslím, že stanovení eh, tak tohoto posledního uvedeného mechanismu by příliš populární nebylo u drobných investorů. A já jim velice dobře rozumím. Proto chci navrhnout tuto věc. Proč v takových podmínkách se neubírat takovým směrem, že bychom u fondů s konstantní hodnotou Eh, bychom tyto fondy eh, vyhradili pouze institucionálním eh, investorům, kteří právě využijí této situace i s otázkou těchto rizik. A na druhé straně investoři, drobní investoři, ti by byli vyzváni investovat do fondů s variabilní hodnotou. Já budu velice ráda, když zpravodaje a komise a stínoví zpravodajové eh, mě odpoví na tuto moji otázku. Neměli bychom, nebo nemohli bychom vyřešit část problému tím způsobem, který jsem tady navrhla? Čili to je můj návrh a současně je to i moje otázka. Děkuji. Děkuji vám. A mám tady ještě Gay Michela na seznamu. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych rád uvedl podobné obavy. Já jsem také neslyšel všechna vystoupení, protože přicházím přímo z letiště. Přišel jsem tady později. A mm, je tady e, návrh komise týkající se SINEV, fondů SINEV. A 400 miliard eh, eur je investováno do fondu SINEF. Eh, to je velice důležitý zdroj likvidity pro banky i pro nebankovní sektor. Jestliže u SINEF eh, v Evropské unii budou stanoveny tvrdší podmínky a jestliže podobné požadavky zavedou i Spojené státy, pak tyto fondy SINEF Eh, si zvolí svou, eh, svou domovskou zemi jinak. A evropský eh, systém v doporučení 2012 lomeno 1 tam uvádí a cituje mohlo eh, by dojít k určitému odlivu z evropských synav eh, do jiných eh, oblastí. Důsledkem takového odlivu by, mohlo být, by mohla být situace, která by měla velký dopad na krátkodobé financování evropských subjektů, zejména bank. Konec citátu. A já myslím, že to opravdu si zaslouží velké zvážení celé situace. Měli bychom věnovat eh, eh, pozornost tomu, eh, co tady je uváděno. Paní předsedkyně, je jasné, že takové dopady by tady byly velice závažné. A to by mělo dopad i na eh, národní důchody, mělo by to dopad na celý evropský bankovní systém a dokonce by to mohlo mít i nepředvídatelné dopady. Já bych tedy doporučil, abychom opravdu zvážili v našem výboru ehm, a také to doporučuji, eh, aby návrhy, které se v současné době zvažují ve Spojených státech, což je taková alternativa k těm poplatkům z likvidity, Eh, abychom zvážili, zda to není rozumnější, zda to není praktičtější a zda eh, by eh, to také nevytvářelo rovné podmínky ve všech oblastech. To všechno si zaslouží náležité zvážení. Já sdílím obavy kolegů, kteří tady hovořili a myslím, že bychom opravdu měli věnovat velkou pozornost tomuto bodu dříve, než budeme eh, pokračovat dál. To je eh, hrozba velkého množství nepředvídatelných dopadů. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji. Chci se zeptat, zda ještě někdo další z poslanců nebo poslankyň se chce požádat, ehm, se chce přihlásit o slovo, tak já se tedy přihlásím do diskuse sama. Ehm, chtěla bych vás všechny požádat, abyste se podívali na naše internetové stránky výboru Econ. Tam jsou dva projevy, které jsem učinila. První byla na konferenci, která se týkala SkipCP a ta druhá, a ta, ty si týkala právě těch ehm, fondů s koncesní čistou hodnotou aktiv a ta druhá se týkala sekuritizace. O tom hovořil Jean-Paul Gozes. Mm, já jsem spíše pro ty CNAV než pro sekuritizaci. Možná je to divné, a myslím si, že zatím ještě, že sekuritizace může být kvalitní, ale musíme být velice obezřetní, kolik bude mít tranší. Dále, co se týče fondu peněžního trhu. Já mám určité obavy, jaké budou ty alternativní cesty, nebo jaké budou ty alternativní eh, cesty. Pokud se ty peníze dostanou, pokud půjdou do bank, tak by to nebylo špatné pak budeme mm, závislejší na bankách, budeme mít spolehlivější banky, nebo to půjde do méně eh, regulovaných eh, produktů, takže stále budeme hrát tu hru na kočku a myš. A nebo se možná stane pouze to, že všechny tyto fondy prostě odejdou z Evropské unie, zejména pokud eh, jsou to takové fondy jako jsou to ehm, kteří, kteří se snaží své peníze ukrýt, takže mohou odejít do jiných jurisdikcí. Musíme však mít stále na paměti, že to jsou, že to jsou třeba různé nevládní organizace, nemocnice a další velice mm, důvěryhodní investoři, kteří chtějí takové produkty a kteří nechtějí ty variabilní fondy s variabilní eh, čistou hodnotou aktiv takže pak by se možná mohlo stát, že se budou muset utíkat k riskantnějším produktům. Myslím si, že o tom ještě musíme eh, hodně um, přemýšlet, zda tam bude těch pět let. Pokud tam bude tříletý, tříletá kapitálová rezerva, tak nevím, zda to vydrží celou dobu. A ti investoři, o kterých teď právě hovořím, se najednou budou nalézat v dost obtížné pozici. Já se tedy stavím na stranu těch, kteří říkají, že máme hledat mm, různé výsledky, které chceme tedy eh, také zlepšit požadavky na likviditu. Vím, že je to dost obtížné, když jsou zde centrální banky a regulátoři, kteří říkají, že bychom toto všechno měli zrušit, ale eh, opravdu hovoří o těch eh, CNAV plus, které splňují všechny, nebo na které by se uplatňovaly všechny tyto požadavky. Myslím si, že by to ještě jednou měli vážně um, projednat, aby zde nedošlo ke škodě. Myslím si, že je dost překvapivé, že v Evropě najednou teď úplně obrátíme a řekneme, že chceme sekuritizaci a, že taky, a zároveň e, říkáme, že chceme vlastně úplně zrušit nebo zakázat e, CNAV. Myslím si, že je důležité, abyste byli obojí, ale aby to obojí bylo regulováno. A chtěla bych ještě jednou požádat zpravodaje, aby znovu velice obezředně mm, se zamyslel nad některými omezeními a nad tou myšlenkou zákazů, protože já si myslím, že to není dobrá cesta, jakou se vydat. Ehm, máme mám stejnou pozici jako ostatní z mý politické skupiny, ale myslím si, že by toto se nemělo projednávat po stranické linii. Spíše musíme najít něco, co bude vhodné pro evropské investory a zejména pro ty drobné investory, kteří nemůžou jen tak eh, investovat někde jinde, kteří nemohou odejít někam jinam. A také bychom se měli snažit, abychom nezničili něco, co může být dobrými obchodními příležitostmi. Neměli bychom se sami střílet do nohy. Spíše bychom se měli zamyslet nad tím, zda nemůžeme vytvořit eh, dobrý a bezpečný systém. Pokud se už nikdo další nehlásí, tak se ptám, zda se k tomu chce vyjádřit ještě komise. Takže nejprve komise a pak znovu zpravodaj. Děkuji za slovo. Děkuji. My bychom chtěli připomenout, že toto téma je velmi důležité, takže bychom uvítali brzké přijetí tohoto dokumentu, abychom také dokázali, že Evropa je připravena eh, jak si nést své závazky vůči G20 v oblasti shadow banking. Eh, tady ta zpráva zpravodaje přichází právě včas, je výsledkem dlouhých konzultací s komisí a Domníváme se, že to je velice dobrý základ. Je důležité, aby v tomto návrhu byla přísná pravidla ohledně eh, likvidity eh, fondů, protože během krize jsme právě zaznamenali, že často neodolají stresu na trhu, takže to pravidlo 5-10% diversifikace a 10 až 5% likvidity denní a týdenní, to jsou poměrně zásadní věci. Co se týče ratingových agentur, je pravda, že nařízení, nová nařízení hodně zlepšila eh, situaci v ratingových agenturách a kvalitu jejich hodnocení. Nicméně při eh, studii dopadů jsme zaznamenali, že ratingové agentury eh, čelí situaci především, co se týče konstantní hodnoty, tak tam jsou samé ratingy třikrát A a žádné jiné ratingy. Takže je vidět, že tyto fondy vlastně žijí, eh, nebo tyto agentury vlastně žijí s tím pocitem, že eh, vlastně eh, dávají E, vlastně nepřesné a nesprávné informace investorům, ale jakmile by tu známku změnili, tak okamžitě to vyvolá masové hnutí, takže je potřeba spíš vycházet z fondů, které žádný rating neměly a přitom fungovaly velice dobře. E, a tam, tam tedy problém nebyl. Co se týče těch liquidity fees nebo pozastavení e, splácení, aby se zmírnila motivace investorů splácet, také podle toho, co navrhli už úřady ve Spojených státech. To jsou alternativy, o kterých jsme přemýšleli, ale často jsme, brzy jsme zjistili, že to jsou e, řešení, která v Evropě existují, protože evropská legislativa umožňuje evropským fondům pozastavit splácení nebo zavést nějaké penále s mm, vyplácení s tím, že, nebo snižovat cenu e, a tak dále. A v fondy eh, v to během krize používali. Ve Spojených státech je to zakázané, proto si to dala do zákona, ale my si v Evropě nemyslíme, že by bylo nutné to nějak řešit, protože proto my už řešení máme. Co se týče otázky ohledně podílu institucionálních a drobných investorů, tady bychom chtěli jenom připomenout čísla. Institucionální investoři představují zhruba 95 všech aktiv investovaných do fondů s konstantní čistou hodnotou. Takže omezit tyto fondy pouze na drobné, spotřeb, drobné investory, to by mělo velice eh, malý eh, vliv na, to, na ten systém v Evropě. Děkuji. Já si myslím, mě napadá celá řada odpovědí na to, co jste řekl, ale myslím si, že teď má slovo zpravodaj. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Chtěl bych poděkovat všem kolegům, kteří vystoupili v diskusi. Ehm, podívám se ještě na pozměňovací návrhy. Myslím si, že dále budeme pokračovat, budeme pracovat na pozměňovacích návrzích. Stále je mým záměrem začít co nejdříve a také co nejdříve dosáhnout dohody pokud to bude možné. Myslím si, že klíčový, ten hlavní bod celé té diskuse budou právě CNAV. Zda je ponechat, zda je zachovat, pokud ano, tak za jakých podmínek. K tomu už jsem vyjádřil svůj názor. Já jsem pro, aby se ty CNAV postupně z trhu vytratily, a aby investoři používali buď VNAV nebo jiné alternativy. a týkalo by se to vlastně pouze některých investorů. Další možnosti jsou třeba pokladniční poukázky pro ostatní investory a jsou prostě i další alternativy. A pak jsou zde obavy, že kapitál opustí Evropu, že kapitál odejde mimo Evropu. To je Mm, částečně mm, odůvodněné. Jde o to však, že ti, že ti správci i ti investoři jsou usazeni v Evropě. V, U, v USA se vlastně vede taková paralelní práce na podobné téma a i tam stále ještě probíhá diskuse. Ale i v USA jsou někteří lidé, kteří by chtěli zakázat eh, CNAV, ale oni rozlišují mezi CNAV, které, které investují do dluhopisů, vládních dluhopisů, a ty pak by mohly pokračovat, a ostatní CNAV ty by uh, už měly skončit. Takže tato diskuse probíhá nejenom v Evropě. Mm, rozhodně nejsme nějakým způsobem odříznutí od reality, Mm, jinde ve světě. Také chci říci, že celá řada in mezinárodních eh, organizací, Evropská centrální banka, Mezinárodní organizace, Komisí pro cené papíry a další, už se k tomu vyjádřili, podali svá stanoviska. Myslím si, že bychom i jejich stanoviska měli brát v úvahu při přípravě a při schvalování naší legislativy. Další body, k nimž se chci vyjádřit. Chci říci panu Kozésovi, že zcela jistě se ještě musíme podívat na ta pravidla ohledně likvidity. Také souhlasím s tím, že musíme najít správnou rovnováhu mezi zabezpečením systému a mezi hodnotou pro reálnou ekonomiku. To je zcela jistě věc, o které ještě budeme hovořit, ale o tom, budeme o tom hovořit, až budeme hovořit o pozměňovacích návrzích. Děkuji, říká předsedkyně. Proběhla tedy první výměna názorů, pro jednání návrhu zprávy pardon, nebo omlouvá se předsedkyně, 2. prosince bude projednání. V 5 hodin 10. prosince je lhuta pro podávání pozměňovacích návrhů. 20. ledna budeme hovořit o pozměňovacích návrzích. 12. února by se to mělo dostat do výboru a tím pádem v plénu se to zřejmě bude schvalovat v Dubnu. Mm, pokud by komise chtěla, abychom to všechno dokončili, eh, tak eh, bude důležité, aby i rada měla podobné výstupy a podobné verze. A komise ví, že pokud eh, ještě vlastně v září neměli nic podobného připraveného, tak je to dost obtížně představitelné. Já chci říci upřímně řečeno, že jsem naprosto, že mám už dost toho, jak eh, rada vlastně eh, to zdržuje a přitom chce, abychom my pracovali transparentně a my, abychom pracovali v dobrém tempu. My pracujeme a budeme pracovat rychle, budeme pracovat poctivě a usilovně, ale náš eh, harmonogram je také pod zapotřebí hodně sladit, teda i s tím harmonogramem Rady a komise. Dostáváme se k bodu 6. Hans-Peter Martin zatím není přítomen, takže chvilku na něho počkáme. A mezi tím, a pokusíme se najít zpravodaj, stínové zpravodaje pro následující bod pořadu jednání. Thank you. Já jsem chtěl jenom položit jednu otázku. Bude se hlasovat v 17, to tam zůstává, protože ti, kteří se pravidelně účastní, tak chci vědět, jestli opravdu to hlasování v 17 se bude konat v 17. Ano, budeme se snažit dodržet čas hlasováním, protože víme, že se frakce snaží sem dostat členy a pokud by nám zbylo hodně času před hlasováním, tak bychom se mohli dostat rovnou k bodu posílení soudržnosti právních předpisů EU v oblasti finančních služeb, což se týká Byra a koordinátorů, takže pokud by nám zbyl čas, tak jej využijeme tímto způsobem.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

Jean Paul, do we know, is, is Alfredo, we can't get hold of Alfredo. Is he coming or will you be speaking on his behalf? You don't know. I don't know. I don't know. <laughs> okay. Eh, tak nevím, opravdu nevím, ale bude-li třeba, tak já se rozhodně vyjádřím a řeknu, že děkuji zpravodaji za vynikající práci. Are you speaking? No. Madame la présidente. Paní předsedkyně, bylo mi řečeno, že pan Bertur zastoupí pana Paloneho. A pan Berto je přítomen, ne? Je tady pan Berto? On přijde. Pan Berto přijde, takže já budu, já eventuálně zastoupím pana Berto, pokud pan Berto nedorazí. Děkuji. to Tak já už cítím tady nátlak z obou stran, protože každý musí ještě odběhnout někam jinam na jiný výbor, takže navrhuji, abychom eh, začali s bodem šest a možná potom požádám stínové zpravodaje, aby se třeba mm, vyjádřili mimo pořadí. Jean-Paul také se do toho vloží. Čili zde se jedná o statistiku, která se týká um, obchodování se zboží mezi členskými státy. Týká se to také pověřování um, delegovaných a, implement, uh, a prováděcích uh, pravomocí na komisi. Dávám tedy slovo zpravodaji panu Hansu Pítrovi Martinovi. Máte slovo. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Děkuji za to, že jste mi dala slovo. Myslím si, že mohu být stručný, protože se jedná o takovou obvyklou věc. Pověřili, dali jste mi důvěru, abych se, tím, abych se tomu věnoval, takže já jsem se toho rád ujal. Budu hovořit německy, aby to bylo rychlejší. Jedná se o takovou spíše technickou záležitost. Pro ty, kteří se příliš nevyznají v této oblasti, mohu říct si, že pan Košat eh, nám pomáhal. Také bych chtěl poděkovat ještě stínovým zpravodajům. A byly zde určité rozdílné návrhy, rozdílné, rozdílné názory, zejména mezi skupinou SAD a mezi skupinou EPP a také mezi Aldem a i já sám, co by zpravodaj si měl to ze začátku jiný názor, takže poměrně často jsme se setkávali a jak uvidíte v hlasovacím seznamu, tak je tam celá řada různých kompromisních pozměňovacích návrhů a e, ty podporují různí, různé skupiny. Byl jsem dost překvapen, že například poslanci SAD za mnou e, přišli a říkali, že pokud nebudou mít e, přístup ke statistickým údajům od daňových orgánů, tak by se zdrželi hlasování o celé zprávě. Já bych se na ně chtěl obrátit, chtěl bych na ně apelovat, abychom ještě o tom dále vyjednávali, abychom získali všech 26 členů Vím, že zatím tady vůbec není 26 eh, poslanců zatím, ale hlasování je naplánováno na dnes odpoledne na 5 hodin. Možná ještě je určitý způsob, jak to vyjasnit, ještě než se dostaneme k hlasování. Možná by se k tomu mohli vyjádřit stínoví zpravodajové, až o tom budou hovořit, ale děkuji jim také především za dobrou spolupráci. Ano, děkuji, to bylo opravdu rychle. Jean-Paul Jean Paul, chcete eh, se teď vyjádřit, nebo ještě předpočkáte? Děkuji, jestliže kolega tady není, to já nemám nic zvláštního, co bych k tomu dodal, že bych poděkoval zpravodaji za práci, tak jak obvykle činíme. A eh, samozřejmě, jak si budeme eh, jednat a, a jak si odvolávám se na naše jednání o pozměňovacích návrzích a podle toho naše frakce bude hlasovat. Oh, no, Protože už zde nikdo není, nebo ne? Vlastně ne. Ještě zde máme pana Ole Šmeta. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Já se pokusím vyjádřit se k tomu co nejlépe. Hmm, neříkejte to kolegovi, mohl by se trošku urazit. Za prvé, eh, chci tedy eh, za Olého říci, že děkuje zpravodaj, stínovým zpravodajům za dobrou spolupráci, je spokojený s kompromisy a také děkuje i za to, že celá řada jeho pozměňovacích návrhů byla vzata v úvahu. Je také spokojen s tím, že tato zpráva usiluje e, o to, aby nevytvářela zbytečnou administrativní zátěž na podniky. No a co se týče administrativní zátěže, tak to zejména administrativní zátěž pro malé a střední podniky by mohlo oslabit a stížit ekonomiku. Kolega je také rád, že jste souhlasili s celou řadou věcí, eh, ale co se týče výměny důvěrných informací, tady ještě nepanuje schoda. Statistická důvěrnost je základním principem pro vytváření evropských statistik a je důležité ji respektovat. Máme zde nařízení 223 o výměně údajů, které eh, podléhají statistické důvěrnosti. Pokud eh, se, pokud lidé nedůvěřují důvěrnosti statisti, statistiky, nebo lidé musí důvěřovat eh, tomu, že statistika je důvěrná, protože jinak ti respondenti se budou zdráhat, aby vůbec jakékoliv informace poskytovali. Eh, máme zde také stanovisko Evropského inspektora pro ochranu osobních údajů a poté, co toto stanovisko ještě zvážíme, tak eh, ještě dále k tomu dáme naše stanovisko. EPP žádala o dílčí hlasování a chtějí být proti části dvě. Dále výměna důvěrných informací pro statistické účely může být nezbytná, ale mohla by být také omezená eh, například do období pěti let a je důležité, abychom také vzali v úvahu výsledky pilotního projektu, projektu Semstatu. Až bude dokončen tento pilotní projekt, tak se můžeme zamyslet nad tím, zda prodloužit tuto, toto období. A jsem velice, nebo budu rád, pokud se na tom také shodneme. Také by vás chtěl kolega požádat, abyste schválili jeho pozměňovací návrh, který je číslo 19. Ehm, týká se o e, snížení administrativní zátěže, aby údaje schromažďoval pouze vývozce. Dnes je to vývozce i dovozce. E, zároveň by byla stále zachována funkčnost systému. A teď ještě přejdu do svého rodného jazyka. Děkuji. Okay, thank you very much. Děkujeme, říká předsedkyně. Myslím si, že teď mohu dát slovo panu Boslosovi za skupinu EPP. Chcete se k tomu vyjádřit? Děkuji za slovo. Já budu hovořit za pana Paloneho. Pan Palone je stínovým zpravodajem za skupinu EPP. Chtěl by nejprve poděkovat panu Martinovi a dalším stínovým zpravodajům za odvedenou práci. Tato zpráva je velice odborná, technická a jsou zde i určité politické otázky, Komise chce znovu zvážit eh, mm, ošetření této statistiky, které se týká informací o um, pohybu uh, zboží. Komise navrhuje delegované a akty a akty eh, v přenesené pravomoci a akty a prováděcí akty, které se toho týkají. A měla by zde být speciální pyramidová struktura která navrhne stávající systém Intrastat. Ten eh, návrh komise je rozumný a my jsme se ho ještě snažili zlepšit díky našim pozměňovacím návrhům. Tyto delegované akty podle našeho názoru by neměly sebou nést další náklady. Výměna informací musí být vedena eh, s co nejmenšími náklady pro vnitrostátní orgány. Naše pozměňovací návrhy také usilují o zlepšení textu, které se týkají struktury evropského statistického systému. Snažili jsme se najít lepší definici statistické hodnoty a také nutnosti mít harmonizovaná pravidla, která se týkají komunikace a pře- převodu údajů mezi jednotlivými subjekty. Usilujeme o zlepšení, o zkvalitnění statistiky, která se týká pohybu zboží. A také děkuji i všem ostatním kolegům, kteří usilovali o zkvalitnění textu prostřednictvím svých pozměňovacích návrhů. Co se týče těch důvěrných údajů, to je určitá novinka této revize. My jsme pro takovou výměnu, ale zároveň musíme být maximálně obezřetní, co se týče výměny takových informací je jednoznačné, že to, tato výměna musí být pouze a výhradně pro statistické účely. A teprve, pokud to bude skutečně zapotřebí, musí proběhnout teprve, až bude jasné, že je zapotřebí tyto údaje mít k dispozici. Dále, co se týče e, zdanění a výzkumu, tak e, myslím si, že tato zpráva není e, zrovna tím nejlepším místem, kde bychom měli činit rozhodnutí o těchto věcech. Dále mm, souhlasím s tím, že zde musí být naprosto důvěrná výměna informací, aby tyto eh, údaje mm, se nedostaly do žádných jiných organizací, by to budou výzkumné organizace. Eh, vítám také návrh pana Šmeta, aby výměna informací byla dobrovolná a aby byla omezená v čase. Děkuji. Nyní eh, za ECR kolega Sajet. Velice děkuji za slovo, paní, paní předsedkyně. Já budu rovněž stručný. Chtěl bych poděkovat eh, panu zpravodaji za to, že vzal v úvahu většinu pozměňovacích návrhů, které jsme navrhli, zejména to, co jsme předložili já a Liem a kde jsme nalezli schodu i napříč politickými stranami. Chtěli jsme zaručit to, aby akademický výzkum měl přístup k takovým údajům, zároveň ale aby také respektoval důvěrnost těchto informací a těchto údajů. Také musíme zaručit nebo také jsem rád, že chcete vzít v úvahu i pozměňovací návrhy, které se týkají těch delegovaných mm, údajů. Je zde zejména číslo 45, kde to je pozměňovací návrh, který říká, že to musí být v souladu s obecným nařízením o komitologii, ale já e, očekávám, že zpravodaj bude mít určitě e, k tomu e, své návrhy a velice mu děkuji za spolupráci. Dobře. Teď se ještě o slovo hlásí zřejmě zástupce nebo zástupkyně komise. E, poprosím vás o slovo a prosím, pokud můžete být stručná. Děkuji za slovo. Komise obecně vítá tento návrh zprávy a také je ráda, že obecně podporujete náš návrh. Mm jsme rádi, že, nebo doufáme, že i ty následující diskuse mezi Evropským parlamentem, Radou a komisí nám, dodrž, nám umožní schválit toto v prvním čtení. Komise by však chtěla eh, vás upozornit na jedno takové problematické místo. Je to pozměňovací návrh 32 a 33. Tyto pozměňovací návrhy spolu souvisí. Eh, ty hovoří o, výměny, o výměně Eh, těch eh, důvěrných informací a že to tedy má být i pro daňové účely. To je však naprosto v rozporu s nařízením 223 a je to i v rozporu s eh, běžnými statistickými postupy. Dále je zde ještě o ta, eh, pozměňovací návrh 8, který je v rozporu s těmito pozměňovacími návrhy 32 a 33. Co se týče těch ostatních pozměňovacích návrhů, tak na nich, o nich můžeme hovořit eh, podrobněji během trialogů a můžeme také dosáhnout dohody mm, nad tím konečným textem. Například, co se týče návrhů, které mají usilovat o nákladovou účinnost statistiky, to musí být ještě uvedeno v soulad s nařízením 223 a také s, ko, s kodexem dobré praxe. Za druhé, máme z této mm, téma statistické dovědnosti, je to pozměňovací návrh číslo 10. V této věci zde jsou, e, to vlastně není opět v souladu s nařízením o statistice a také to nebere v úvahu, že takzvaná pasivní Ehm, pasivní důvěrnost nebo to pasivní dodržování důvěrnosti je vlastně takovým osvědčeným postupem. Pak je zde 14, 43, 44 a 45, které se týkají, to jsou pozměňovací návrhy, které se týkají aktů v přenesené pravomoci, delegovaných aktů. Komise eh, si myslí, že není důvod e, nepostupovat jinak, než jak je v interinstitucionálních dohodách. A komise doufá, že výbor Ekon to ještě jednou přeskoumá, že všechny tyto pozměňovací návrhy ještě jednou zváží. Děkuji. Děkuji, říká předsedkyně. Chce se zpravodaj ještě jednou přihlásit o slovo? Hmm, děkuji ještě jednou. Vážené kolegyně, vážení kolegové, Eh, asi teď pro vás nebylo překvapením to, co jste teď slyšeli od zástupkyně komise. Hmm, očekáváme, že, všech, že právě tyto věci, o kterých teď hovořila zástupkyně komise, že se ještě budou projednávat, že o nich ještě budeme hovořit. Děkuji, říká předsedkyně. Takže hlasovat budeme velice záhy, již v pět hodin a chtěli bychom to dostat na dubnovou plenárku. Nemohu čas hlasování nějak urychlit, protože stále ještě někteří poslanci přijdou. Takže máme čtvrt hodinu, abychom ji nějak vyplnili. Navrhuji, abychom přeskočili na mou zprávu, která se týká posílení soudržnosti eh, legislativy EU, která se týká finančních služeb. Zatím jsme o ní hovořili na Biru, v rámci Bira. Takže začali bychom tu diskusi o bodu 8 a pokud to nestihneme, tak bychom pokračovali ještě po hlasování. Myslím si, že to je nejlepší způsob, jak eh, teď mm, postupovat. Takže vás trošku uvedu do kontextu. Eh, v první polovině roku 2013 proběhla veřejná konzultace o různých způsobech, jak zlepšit koherenci legislativy v oblasti finančních služeb. Připravili jsme dotazník, který vycházel z našich vlastních eh, obav nebo z věcí, které jsou problematické a také z věcí, na které upozornili ostatní. Celkem na ten dotazník odpovědělo 86 individuálních subjektů. Tyto odpovědi byly zveřejněny na webové stránce komis, eh, komise. Nebyl tam ještě ten přeskum ESA. Eh, e Chystáme také neformální zprávu, znamená to, že to, nebude, že to nepůjde do pléna, nicméně přinese to určité závěry a bude tam také určitý návrh, o kterém se bude hlasovat. Možná nakonec se rozhodneme tuto práci formalizovat, nakonec eh, třeba eh, se tím ještě bude zabývat komise v následujícím volebním období. Mm, já jsem eh, sek- sekretariát navrhl zprávu, já jsem jim asistovala, většinou to bývá jinak. Takže dovolte mi, eh, pokusili jsme se zde schrnout hlavní věci, které činí problémy a návrhy, jak tyto věci vyřešit. Za prvé, ten hlavní problém se týká toho, že stávající legislativa se buď překrývá, anebo naopak tam jsou e, lakuny, jsou tam nedostatky, mezery. Zde je speciální je vlastně důležité, aby zde byla posouzení dopadu, která zaručí i to, že bude přeskoumána interakce mezi stávající a budoucí legislativou. Je to zejména důležité v takových těch různých balíčcích nebo v legislativě, která je určitým způsobem svázaná, třeba MIFID, eh, PRIPS, a další. Takže zejména pokud zde budou existovat eh, takové eh, jakési balíčky legislativy nebo legislativa, která bude propojená, bude důležité, aby, to bylo, aby byla posouzena interakce jednotlivých legislativních postupů. Dále je důležité, aby zde byla lepší konzultace, které dají větší důvěru a větší slovo zúčastněným stranám. Budou zde dva měsíce na přípravu celá řada um, zúčastněných stran také žádala, aby měli k dispozici časové harmonogramy, které se týkají přípravy legislativních eh, aktů. Mm, také je důležité, aby mm, komise mm, připravovala určité priority. Na to už Evropský parlament upozorňoval několikrát svými usneseními. Někdy jsme byli, někdy jsme byli úspěšní, někdy méně. Za třetí, Účastníci chtějí, aby instituce eh, považ, eh, nebo přemýšleli o soudržnosti nikoli pouze v rámci EU, ale i v rámci kontextu a spolupráce EU a hlavních eh, jurisdikcí. Přemýšleli jsme o tom, jak to učinit. Možná by bylo dobré formalizovat kontrolu aktivit komise ve vztahu k třetím zemím. Čtvrtá hlavní obava se týká důležitosti větší koordinace mezi útvary komise, zejména GŘ Markt, GŘ pro trhy a mezi dalšími generálními ředitelstvími. Je důležitá také lepší koordinace mezi ostatními generálními ředitelstvími. I na to jsem už já i ostatní několikrát upozorňovali. Třeba v době, kdy jsme schvalovali nové komisaře a vedli jsme taková ta různá slyšení. Dále, je také žádost o to, aby zde byla větší transparentnost v tom, jak je to s podáváním pozměňovacích návrhů v rámci výboru Ekon a někteří, zúčastnění někteří zúčastněné strany také chtěli lepší přístup ke zpravodajům. Bohužel je zde nedostatek času a to také přispívá k těmto problémům, ale myslíme si, že tyto věci je dobré v budoucnu vyřešit. Také bychom chtěli zlepšit dohled Evropského parlamentu nad prováděním legislativy členskými státy. A je tedy například eh, možné žádat si od generálního ředitelství Markt eh, pravidelné zprávy o tom, jak to vypadá s implementací legislativy. Jsme eh, informováni o aktuální situaci ohledně určité legislativy, ale také musíme zaručit, že to provádění legislativy v jednotlivých členských zemích bude kvalitnější. Také zde padly různé návrhy, například na to, že byste měl být jednotný soubor pravidel nebo určitý kodex, který se týká legislativy. To asi bylo inspirováno tím zákonem, tím Dodovým, dot Frankovým zákonem v USA. Někteří byli proti, někteří to vítali, ale celá řada osob měla obavy, zda je to vůbec proveditelné a jaké by to sebou neslo náklady. Víme, že by to bylo asi velice ambiciozní, že by to bylo asi veliké sousto. I já sama mám určité osobní pochyby a zda by to ještě více mm, nevy, nevneslo nejistotu do situace, kdy e, vchází v platnost nová legislativa. Ale možná určitý kodex pro koordinaci by byl užitečný. Na závěr chci říci, že se těším na vaše návrhy a na vaše dotazy, abych mohla zkvalitnit tuto zprávu a Mm, minimálně to bude užitečné pro další funkční období Evropského parlamentu. Musíme si také Musíme také si uvědomit, že toto legislativní období bylo dost náročné v tom objemu práce, kterou jsme museli odvést, ale myslím si, že jsme se z toho i poučili a že teď se můžeme poučit v tom, jak lépe koordinovat tuto činnost. Je tam například v celé řadě legislativních aktů jsou různé doložky o přeskumu, a další e, doložky, které usilují, nebo a všechny návrhy, které by mohly zlepšit e, koordinaci e, v legislativní činnosti, by toto mohly zkvalitnit. Nevím, jestli se k tomu někdo chcete vyjádřit. Mám zatím na seznamu pouze Svena Gigolce. Nevím, jestli Jean-Paul Gozes se k tomu zatím chce vyjádřit ze stranu EPP. Nikoli. Nikdo ostatní už se nehlásil, takže Sven Gigols, máte slovo. Děkuji za tento návrh zprávy. Je dobré, že už jsme se posunuli. Zajímavé je, nebo zajímavé bude, co s těmi výsledky ehm, bude, jak se to projeví potom v rámci toho následného monitoringu takže by bylo také zajímavé vidět, co si komise o tom myslí. Co se vlastního znění týče, myslím si, že je dobré um, uvést, že tam proběhly ty konzultace. Nevím, jestli máme do přílohy dávat stanoviska eh, z jaksi dotčených subjektů v usnesení, protože ono by to trošku vyvolávalo otázky. Když se podíváte na složení těch respondentů, tak ono to odráží Hmm, určitým způsobem to složení, takže já na to bych byl ostražitý. Ale, eh, takže to bych nedělal. Ale v podstatě souhlasím víceméně s vašimi návrhy. Jsou eh, užitečné, mm, abychom ušetřili čas, nebudu zacházet do podrobností, ale myslím si, že by bylo zajímavé možná trošku se zamyslet nad několika body navíc. Vy Eh, hovoříte hodně o otázkách procesního rázu a eh, že to je mm, další transparentnost potřebná na té druhé úrovni a, a transparentnost eh, některých subjektů jako třetích stran, lobbystů a podobně. Myslím si, že by stálo za to, abychom si detailněji pohovořili o tom, zda budeme mít rovnou velice detailní nařízení, kde bude víceméně všechno, a role eh, například nařízení eh, vycházející z trhu svědčí z zodpovědností eh, systému, spíš než schopnost, platební schopnost, jestliže je ten subjekt zodpovědný Eh, a silná eh, jaksi donucovací pravidla. Tady já bych uvítal, kdybychom eh, měli otevřené slyšení o výsledcích takových opatření a to jak s komisí, tak mezi námi, protože ta složitost těch detailů je tak veliká, že se můžeme jaksi dostat k poměrně zásadním pochybnostem. Čím více aktérů Eh, regulujeme a oni nemají třeba moc velkou kapitálovou základnu a teď budeme hodně detailně regulovat různé oblasti, mm, nevím, no spíš než eh, třeba uvažovat o regulačním systému, který by vycházel z obecné odpovědnosti vůči eh, trhu a, a stimulech a tak dále. Já si myslím tedy, že by bylo dobré, abychom si o tom ještě mm, důkladně pohovořili v této oblasti. A každopádně se těším na eh, ty výsledky a na to, jakým způsobem, jak si se tohoto tématu chopí budoucí zákonodárci. Někdo další se hlásí o slovo? Nevidím nikoho. Děkuji, eh, Svené. Možná bychom si mohli více pohovořit o příloze. Já jsem myslela, že když to tam bude v příloze, tak aspoň bude patrné, kde jsme ty informace vzali, že je to větší transparentnost. Ale je to na webu, takže možná by to stačilo. Omlouvám se, prosím, můžete se utišit. Jestli si chcete povídat, tak to není slušné, já se pokouším mluvit, takže když tak si jděte povídat ven. Tato zpráva neměla zacházet do politických oblastí, měla se zabývat především um, procesními otázkami. Uh, a asi by byl dobrý nápad možná zahrnout některé další věci, které my jsme tady tvořili v rámci transparentnosti, někteří naši zpravodajové už k tomu eh, už dostali různé dokumenty mm, eh, v této souvislosti a to eh, jsou velice užitečné zdroje dalšího zlepšení transparentnosti a eh, bylo by dobré, abychom tady v parlamentu měli cosi standardy normalizovaného v této oblasti. Co se týče tu, té market-based liability, té odpovědnosti na trhu, tak eh, myslím si, že jestliže podniky eh, jsou tak trošku v prekérní situaci a, a když mohou se dostat do situace, kdy třeba je to bude odrazovat mm, od určitých aktivit. Ehm, co se týče procesu, ano, můžeme si o tom pohovořit. Kdybychom tady měli slyšení, je to nápad asi dobrý, musíme se podívat, kdybychom na to mohli mít čas. Co se týče pozměňovacích návrhů, termín navrhuji do 16. prosince a v lednu bychom je projednali 21. a Eh, to období bychom eventuálně mohli potom i prodloužit, protože tady to načasování jako zpráva výboru Ekon je plně v našich rukou. Takže to bychom měli tento bod. A nyní přistoupíme k sdělením předsedkyně, které jsem odložila Takže nejprve stanoviska o tematice omnibus, směrnice a nařízení. Komise předložila dva návrhy omnibus, které přizpůsobují celou řadu nařízení a směrnic Lisabonské smlouvě, eh, eh, které souvisejí s akty přenesené pravomoci a prováděcími akty, a je tam naři, nařízení o účetnictví, nařízení o statistice a obě tato témata byla delegována předsedkyni, aby byla zpravodajkou. Jury je tam e, výbor příslušný a hlasovat bude 17. prosince. E, e, jury bude hlasovat na tato témata to znamená, že nejpozději 12. prosince musí dostat podklady. Jury požádali, aby eh, dostali ty návrhy formou dopisu spíš než stanoviska, nicméně to znamená, že nebude žádné, žádné oficiální stanovisko EKON a vzhledem k významu aktů v přenesené pravomoci eh, koordinátoři konce dohodli, že vypracujeme formální stanovisko ve zrychleném řízení pouze v angličtině, takže harmonogram je následující. Návrh eh, bude rozdán dnes. Pozměňovací návrhy 4. prosince 17 hodin. Vzhledem k naléhavosti navrhuji, aby pozměňovací návrhy byly pouze v angličtině. Hlasovat budeme 9. prosince ve Štrasburku. A, takže tolik institucionální otázky, to jsou věci, které obvykle mm, od, eh, jak si řešíme na předsednictvu, ale myslím si, že snad s tím nebude tak velký problém. A jestli jsem něco vynechala, tak mě upozorníte. A nyní informace o probíhajících trialozích. Co se týče CSDR, 28. listopadu proběhl poslední eh, trialog o otázkách spojených s eh, celou řadou interních otázek, technická práce, na politické úrovni klíčové otázky Eh, ohledně bankovních licencí a penále a další a bude se dál pokračovat písemnou formou až do příštího trialogu, který se bude konat 18. prosince eh, o eh, ozdravení bank 27. listopadu proběhl tedy hm, trialog, tam bylo dosaženo dohody v otázce třetích zemích a minimálních požadavků trialog se vrátil k problémům spojených s vládními finančními intervencemi eh, a eh, záručními fondy a další trialogy jsou naplánované na zítra, to bude třetí, a potom také 11. prosince. Co se týče trialogu o zneužívání trhu, třetí dialog proběhl 28. listopadu, zaměřil se na postavení jurisdikcí vzdělávání a investigativní nástroje, zahrnutí definice trestných činů a úrovně sankcí, eh, odpovědnosti z eh, právního pohledku a, v, a sankce vůči veřejnoprávním subjektům v souladu s nařízením o zneužívání trochu, tak další trialog proběhne 10. prosince. A nyní eh, věc, kterou si musíte vyslechnout. Já teď tady mám musíme znovu projednat podle pravidla sedm jednacího řádu s výborem ohledně pozměňovacích návrhů eh, k, na, ke směrnici 2379 a 2009 o, eh, o, o duchodovém pojištění eh, pracovníků a problematice související s nemovitým, nemovitostmi určenými k bydlení a úvěrům na bydlení. A, e, takže nyní dám slovo kolegům který se touto problematikou zabývá. Děkuji, paní předsedkyně. Co se týče směrnice Omnibus 2 a e, regulace Eh, pojištění. Tam jsme, myslím, zaznamenali velký pokrok. Omnibus 2 také končí eh, se směrnicí Solvency 2 která byla přijata z, eh, za um, pana Skinnera za minulého volebního období. A tyto dvě směrnice budou vstupovat v účinnost 1. ledna 2016. A díky pozměňovacím návrhům a zlepšením, která jsme e, do Omnibus 2 zanesli, tak myslím, že nyní můžeme spustit Solvency 2 e, e, co se týče dlouhodobých záruk, to byl opravdu velký oříšek a podařilo se nám, myslím, nalézt přijatelné řešení. Mm, přijali jsme efektivní a praktická řešení a myslím, že všechna opatření dovolí, aby pojišťovny eh, za obtížných podmínek na trhu eh, mohly i eh, za velice nízkých úrokových sazeb mohly nadále nabízet spotřebitelům dlouhodobě zajímavé nástroje a budou také sehrávat nadále svoji roli dlouhodobých investorů. Domnívám se, že řešení, která jsme nalezli, byla nezbytná a rád bych poděkoval všem stínovým zpravodajům za spolupráci i za podporu, protože tato spolupráce byla velmi příjemná za všech okolností. A na závěr k Solvenci 2 a k Omnibusu 2 musíme eh, brát v úvahu situaci trhu, abychom dosáhli větší stability a ochrany spotřebitelů na trhu pojištění v Evropě. A další diskuse, jak říkala paní předsedkyně, eh, bude taková, že rada formálně potvrdila v rámci Koreperu 2 Um, přijatou dohodu, budeme muset přepracovat ten text ze strany právníků, lingvistů uh, rady, takže ono to ještě zabere nějaký čas, ale bylo by dobré, abychom Omnibus 2 mohli nejpozději uh, přijmout v březnu, neli v únoru. Děkuji. Svene, žádáte o slovo? Já Eh, bych, já neberu slovo na toto téma, ale zatím jsem nezažil, aby se parlament dostal tak daleko od svého původního postoje. Mezi posledním hlasováním výsledky. Došlo k celé řadě zjednodušení ohledně eh, rezerv pojišťoven, které eh, usnadňují situaci eh, pojišťoven v případě dlouhodobých záruk v porovnání s legislativní situací za Solvency 2 v té verzi Petra Skinnera tam je asi 27 miliard eur a ti, kteří toto podpořili ve výboru, by měli vědět, že dochází tímto k oslabení mm, práv pojištěnců a e, problémy, které na tomto trhu existují, jsou reálné a bohužel opatření, která byla přijatá, nejsou v souladu s tou logikou přizpůsobení se situaci a naopak je to takový slepenec přání různých e, lobby, pojišťovnických lobby a členských států. E, radě trvalo Eh, spoustu času dohodnout se a to především proto, že jsme se nedokázali dohodnout na jednotném stanovisku, takže ve finále aby eh, bylo možné zachránit Solvenci 2, tak ehm, se ustoupilo celé řadě eh, požadavků jednotlivých členských zemí. Takže parlament se hodně vzdálil od svého původního postoje, ale jeden pozitivní aspekt pro spotřebitele tu je, a sice, že pod tlakem parlamentu všechny pojišťovny, které eh, využijí toto odlehčení rezervy, musí toto uveřejnit a já už nyní mohu říci, že uděláme maximum pro to, aby byla zajištěna totální transparentnost a každý podnik, který využije toto, tuto úlevu, tak bude muset podléhat tlaku trhu a spotřebitelé budou vědět, které pojišťovny eh, mají dostatečné rezervy eh, v porovnání eh, s, s cenami na trhu. Takže tolik z mé strany. Děkuji. Děkuji. A nyní za SND Peter Skinner. Tady to je rekonzultace výboru. Čili když dám slovo každému e, stínovému zpravodaji, tak si myslím, že tak je to v pořádku. Petr. Děkuji. Už jsem tady byl jmenován i v souvislosti s miliardovými částkami takže já eh, nevím, eh, já, já dávám přednost jaksi mm, eh, pro posouzení ex post spíš než ex, ex ante v okamžiku, kdy dokumenty dostáváme. Také podle naší pozice SND my jak si tlačíme na co nejlepší ochranu spotřebitelů a myslím si, že Eh, mm, toto je skutečně pozoruhodné vzhledem k tomu, jak dlouho trvalo, než jsme se dostali tam, kde jsme. Eh, při jednáních na poslední chvíli se nám podařilo protlačit určité možnosti, takže si myslím, že to je docela úspěch. A některé otázky týkající se třeba dlouhodobých záruk a podobně, to je taky úspěch. Podařilo se nám vyhnout kolizi s jinými státy ve světě, abychom nenutili naše podniky, aby podnikali lépe mimo než u nás a e, naše pravidla jsou ekvivalentní a myslím si, že to je veliký úspěch a e, celosvětová regulace míří správným směrem Eh, zaměřujeme se na více bezpečnosti a trvalo deset let, než jsme se k tomuto bodu dostali, takže já děkuji všem stínovým zpravodajům, kteří přispívali velice konstruktivně. Eh, děkuji, to nebylo, nebyl to jednoduchý trialog, eh, trval 8 hodin a já musím říct, že Kromě toho, že eh, se, eh, jsme se dostali k věcem, ke kterým nebylo lehké se dostat, tak jsme také eh, dospěli k určitým meziinstitucionálním změnám, výměnám a také v směrnici o hypotékách. A nikdo další se, myslím, nehlásí o slovo, takže v tom případě bych předpokládala, že budeme rádi, že takto se vyvíjí Omnibus 2 a e, budeme na druhé únorové plenárním zasedání o tomto hlasovat. A také otázka změn e, nařízení EPA. Já bych prosím poprosila, abyste zvedli ruku, pokud souhlasíte. Děkuji. Kdo je proti? Ano, zaznamenávám, že jsou tady dva hlasy proti ze strany zelených. A nyní můžeme už přejít k dalšímu bodu na eh, našem programu, což je hlasování. Okay, are we, are we ready for the vote? Já tedy poprosím, abychom překročili k hlasování. Jean-Paul, žádáte o slovo? Budeme zkoušet hlasování. Ano, otestujeme si eh, naše zařízení hlasovací. Prosím, máte všichni své kartičky v přístrojích? Ano, dobrá, tak jak to vypadá? Dobře. Takže máme tady relativně krátké hlasování. Můžeme prosím začít. Eh, návrh 29. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? O, to je opravdu eh, těžké pracovat v tomto sále. Těžko se tady sledují hlasy. Takže dva, dvě části kompromisu B. Kdo je pro první část, kdo je proti, kdo se zdržel. Přijato. Druhá část pro, proti. Eh, to bych ráda ověřila, tu druhou část. Všichni hlasovali, končíme hlasování. Takže 15 pro, 22 proti je to tedy zamítnuto. A nyní eh, přicházíme k tomu or a jak máme zapsáno. Kdo je pro? Kdo je proti? Já se omlouvám, ale já opravdu to těžko tady eh, zvládám. Takže máme tady eh, tento pozňovací návrh SAD a budeme o něm hlasovat elektronicky. Je to ORA, čili ústní návrh A. SAD. Takže 16 pro, 20 proti, je to zamítnuto. A nyní návrh 9. Pro, Proti? Zdrželi se? Já bych řekla, že je to zamítnuto, ale ověříme to. Já jsem špatně zahlasovala. Ale přesto je to odmítnuto. Pořád je to odmítnuto. Tak. Já se omlouvám. Návrh 36 pro proti, zdrželi se, přijato. 10 pro, proti, zdrželi se. Já se omlouvám, ale já to opravdu vidím velice špatně v tomto sále, takže elektronicky. Desítka. Ano, končíme hlasování. Je to přijato. 37 pro, proti, zdrželi se, přijato. 11 pro, proti, přijato zdrželi se, přijato. 12 pro, proti, zdrželi se, přijato. Eh, kompromis C pro, proti, zdrželi se, přijato. 41 pro, proti, zdrželi se přijato. Čtyřáct pro, proti, zdrželi se přijato. 45 pro, proti, zdrželi se, přijato. Ověříme, dobrá, ověříme 45. A omlouvám se, bylo to odmítnuto. To je opravdu velice těžké v tomto sále. Návrh jedna pro, proti, zdrželi se, přijato. 15 pro, proti, zdrželi se, přijato. Dvě pro, proti, zdrželi se, přijato. 16 pro, proti, zdrželi se, přijato. 3 pro, proti, eh, zdrželi se, přijato. 17 pro, proti, zdrželi se. To ověříme, sedmnáctku ověříme, já jsem to dobře neviděla. Končíme hlasování. Přijato. E, osmnáct pro, proti, při, zdrželi se přijato. čtyři. pro, proti, zdrželi se přijato. Devatenáct pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis A pro, proti, zdrželi se, přijato. Ústní návrh B od SAD. Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 24 pro. Proti? zdrželi se, přijato. 25 pro, proti, zdrželi se, přijato. 26 pro, proti, zdrželi se, přijato. 6 pro, proti, zdrželi se, přijato. 27 pro, proti, zdrželi se, přijato. 28 pro, proti, přija, zdržel se přijato. A nyní hlasujeme o celém textu. Okay, um... Tak eh, musíme hlasovat o celém takto pozměněném textu elektronicky. That's 26. 26 pro. A 11 se zdrželo. Takže nyní o, o usnesení hlasujeme. Končíme hlasování. 25 pro, nikdo proti a 11 se zdrželo. tak eh, nemám eh, v úmyslu hlasovat o rozhodnutí o jednání eh, s radou. Nebudeme tedy toto rozhodnutí činit dnes a můžeme se k tomu ještě vrátit ve Štrasburku v pondělí. Budeme-li mít dostatečnou účast na zasedání výboru. Potřebujeme absolutní většinu eh, v přihlasování eh, ve výboru. Může to být odmítnuto. Máme pouze. Protože eh, zpravodaj v tuto chvíli ještě nepožádal o mandát a my proto nehlasujeme. Uděláme to v pondělí ve Štrasburku. Tak. Takže tím končí zasedání výboru.